Dobrý den, vážení kolegové. Máme velmi nabitý program. Já bych vás proto ráda všechny srdečně přivítala na zasedání výboru a dostávám se přímo k bodu 1 na pořadu jednání. Digitální Binnenmarkt auf die Sitzung im... Um, hlasování k eh, vnitřního trhu bude odloženo. Myslím, že nebudou žádné námitky, protože Jury to celé přesunulo na říjen, takže v červenci ještě bude čas, aby naše stanovisko bude zohledněno. Mohu vycházet z toho, že takto pozměněný pořad jednání má, svá, má váš souhlas? Ano, takže tím je pořad jednání schváleno schválen. Bod 2. Schválení zápisu ze schůzy. Návrh zápisu z 25. dubna najdete ve svých podkladech. Máte někdo námitky? Evidentně ne, takže navrhuji, abychom jako obvykle považovali zápis za schválený, pokud nebudou námitky během Mm, tohoto zasedání. Bod 3. Sdělení předsedkyně. Máme tlumočení do následujících jazyků francouzština, němčina, italienština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovenština, bulharština a rumunština. Dále chci připomenout, že se toto, tato schůze streamuje. A také chci upozornit, že rozhodnutí koordinátorů z 30. května, která byla rozeslána 31. května e-mailem, tak jsou považovány za schválené, protože k lhůtě 6.6. nepřišly žádné námitky. Než zač- přejdeme k hlasování, tak dovolte, abych stručně upozornila 13. července na velké narozeniny Erasmus+. Mm, to byla velká oslava v plénu i odpoledne společně s různými panely. A pak bylo závěrečné eh, schromáždění, myslím, že to mělo poměrně dobrý ohlas v tisku ale bez velkého úsilí celého sekretariátu výboru pro kulturu by to nebylo možné. A především chci poděkovat Štefanovi Manemovi a Lukovi Matiatim, kteří byli zodpovědní v sekretariátu kulturního výboru. Eh, Obou chci poděkovat, bylo to skutečně spousta práce, vyžadovalo to spoustu koordinace, eh, různé instituce byly třeba sladit a oni odvedli vynikající práci a velice jim děkuji. Také chci poděkovat Cornélii Guze za tiskovou konferenci, za kterou byla zodpovědná Valerlatiny z kabinetu eh, předsedy Tajányho. I tady ta spolupráce fungovala výborně. Samozřejmě chci poděkovat i ostatním pracovníkům parlamentu. Skutečně to byla spousta práce. Myslím ale, že se to vyplatilo a je to akce, na kterou eh, můžeme hm, sázet především, co se týče Erasmu+. Plus. Já chci upozornit dnes odpoledne v 15 hodin společně s Empl Jan 4Q1 eh, se bude hlasovat o Europasu a pak 6 eh, hodin bude slyšení, eh, pokračovat slyšení Brexitu. Dále chci poděkovat Helze Triple, která zítra eh, povede schůzi, protože já bohužel musím odejít, protože máme, mm, máme tady velice krátkou schůzku. Můj syn bude mít promoci a já myslím, že tam nemohu chybět, takže Děkuji vám eh, eh, za toto pochopení. Vy jste také dostali k eh, pozvání na Plus Lux pavilonu Den uprchlíků z iniciativy Helge Triple jsme pozvali všechny členy, aby si udělali Ehm, představu o tom. A já bych byla ráda, kdyby mnoho z vás také využilo této příležitosti zítra. Tím se dostáváme k hlasování. Máme tady tři hlasování. Ehm, první je akademické, ehm, další vzdělávání a celoživotní vzdělávání, dálkové studium. Za zpravodajem byl kolega Zver a já se ho chci zeptat, zda by před hlasováním chtěl říct ještě několik slov. Není tomu tak, takže můžeme přímo mm, přejít k hlasování a začneme návrhem 66 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 68 pro, proti, zdrželi. To musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15-15 je to zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 60, 75 pro, proti zamítnuto. Návrh 76 pro, proti zdrželi Přijato. Návrh 77 pro, proti, drželi zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi, tak to bych chtěla ověřit. 78, otevírám hlasování. Končím hlasování. 14 ku 16 hlasy zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 81 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi přijato. Kompromis 11. Pro? proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k návrhu 89. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 91. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 92. Pro? proti, zdrželi, přijato. 93 pro, proti, zdrželi, přijato. 94 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi, přijato. 99 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 105 pro, proti, zdrželi, přijato. 108 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 109 pro, proti, přijato. Návrh 110 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 117 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi, přijato. 121 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi, přijato. 129 pro, proti, přijato. 130 pro, proti, zdrželi, přijato. 131 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi, přijato. 137 pro, proti, zdrželi, to bych chtěla ověřit. 137. Končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 15. 138 pro, proti, zdrželi, přijato. 139 pro, věříme. Ověříme 138. Otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato 17 hlas proti 13. 139 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi, přijato. 141 pro, proti, zdrželi, přijato. 142 pro, proti, zdrželi, přijato. 143 pro, proti, zdrželi, přijato. 144 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi přijato. 149 pro, proti, zdrželi přijato. 150 pro, proti, zdrželi přijato. 151 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi, přijato. 161 pro, proti, zdrželi, přijato 162 pro, proti, zdrželi, přijato kompromis 18 pro, proti, zdrželi, přijato 168 pro, proti, zdrželi, tak to bych chtěla ověřit, 168. Končím hlasování. Mm, to zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi. To je, myslím, přijato. Věříme to. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 ku 14 přijato. 170 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi, přijato. 176 pro, proti, zdrželi, Přijato. 177 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi, přijato. 180 pro, proti, zdrželi, to musíme ověřit, 180. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 20 proti 4. Pokud budete zvedat eh, ruce nahoru, tak to hm, poznám. 181 pro, proti, zdrželi, přijato. 182 pro, proti, zdrželi, přijato. 183 pro, proti, eh, přijato. 184 pro, proti, zdrželi přijato. 185 pro, proti, zdrželi, přijato. 186 pro, proti, zdrželi přijato. 187 pro, proti, zdrželi přijato. 188 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi, eh, přijato 190 pro, proti, zdrželi, přijato 191 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 192 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi, přijato 194 pro, proti, zamítnuto. 195 pro, proti, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi, přijato. 198 pro, proti, zdrželi, přijato. 199 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi, přijato. 207 pro, proti, zdrželi, přijato. 208 pro, proti, drželi přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi přijato. 214 pro, proti, zdrželi přijato. 215 pro, proti, zdrželi přijato. 216 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi, přijato. 219 pro, proti, přijato. 221 pro, proti, zdrželi, přijato. 222 pro, proti, drželi přijato. 223 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi přijato. 228 pro, proti, zdrželi přijato. 229 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 19. Kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 20 jsem zapomněla. Tak se omlouvám, tak se musíme trošku vrátit. Návrh 20 na předchozí stránce. Pro, proti, drželi, zamítnuto. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 29 pro, proti, zdrželi přijato 30 pro, proti, zdrželi přijato 31 pro, proti, zdrželi přijato 32 pro, proti, zdrželi přijato 33 pro, proti, zdrželi přijato kompromis 6 pro, proti, zdrželi přijato. 40 pro, proti, zdrželi přijato. 39 pro, proti a musíme eh, ke 40, na 41, protože to bylo přijato. Takže pro, proti, zdrželi přijato. 42 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, přijato. 48 pro, proti, zdrželi, přijato. 49 pro, proti, zdrželi, přijato. 50 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi, přijato. 52 pro, proti, zdrželi, přijato. 53 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k návrhu 60, kde pro, proti, zdrželi, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 61 pro, proti, zdrželi, přijato. 62 pro, proti, zdrželi, to věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 17 proti 13 zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi přijato. 65 pro, proti, zdrželi přijato. 1 pro, proti, zdrželi, přijato. dva pro, proti, zdrželi, zamítnuto. tři pro, proti, zdrželi, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi, přijato. pět pro, proti, zdrželi, přijato. Ještě jsme zapomněli. 101. Omlouvám se 101. To mě uklouzlo. Proklouzlo, musíme o tom hlasovat. Na straně 4. Takže ještě 101 budeme hlasovat. Omlouvám se. Pro, proti zdrželi, přijato. Dostáváme se k závěrečnému hlasování elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, to je přijato. Gratuluji zpravodaji, stínovému zpravodaji. Ukazuje se, že to byla spousta práce, hodně kompromisů bylo dohodnuto. Gratuluji. Teď se dostáváme k návrhu stanoviska nařízení, eh, co se týče Um, pravidla výkonu autorského práva souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových programů. Spravodajka ehm, Petra Kame Efert a přejdeme i hned k hlasování. To by mohlo být trošku složitější, proto prosím o pozornost a koncentraci, abychom to nespletli. Článek no, Pozměňovací návrh 121 byl stažen. Přejdeme i hned ke kompromisu 1. Pro. Proti. Zdrželi. To je přijato, ověříme to. 15, zamítnuto 15 proti 15. Pak přejdeme k kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, i to musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 16 proti 14 přijato. Přecházíme k návrhu 124, to je kousek dál, pro. A, pardon, 138, to je dál, to je mnohem dál. Já to mám na stránce 5. Pro, proti zdrželi, přijato. 139 pro, proti, přijato. Kompromis tři pro, proti, zdrželi, to musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 proti 15 je zamítnuto. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi. Tak to bych také chtěla ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 proti 10. Přejdeme ke kompromisu 5 pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k 149 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi. Té uvěříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. 20 proti 10 je přijato. 178 pro, proti, sto sedmdesát osm. Sto sedmdesát osm po kompromisu dvanáct. Sto sedmdesát osm pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi, to ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 13 proti 16. Kompromis 14 pro, Proti? Zdrželi, to musíme stejně ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasy proti 9. Přejdeme k eh, návrhu 180 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? A ah, pardon, 181 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi, to musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 15. 184, mm, kdo je pro? Proti? zdrželi, to musíme ověřit, protože tady nebylo to vidět. 184, otevírám hlasování. Končím hlasování. to. 14. Kdo je pro? Proti? Drželi? I to musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto. 185, to je pro? Proti? Také musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 proti 18. 186 pro, proti, zdrželi, vy to musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. 187 pro, proti, zdrželi, to musíme též ověřit. Končím, eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 proti 18. 189 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Pokud chcete, můžeme to ověřit. 189. 189. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 proti 19. 190 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi, to musíme uvěřit. To je složité hlasování. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 13 proti 17. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi. Je to musíme ověřit. Eh, kompromis 16 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15, 15. Kompromis 17, kde je pro? Proti? zdrželi, to jsem tušila, to musíme ověřit. Kompromis 17. Vě, otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 proti, 15 také mítnuto. Pak musíme hlasovat o jednotlivých návrzích. 100, 4, 5, 6 jsou identické pro, proti, zdrželi. Je mi líto, musíme to také ověřit. Končím hlasování. 16 proti 14 přijato. Přejdeme k návrhu 200. Pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi, přijato. Tak to také ověříme. Kompromis 18, otevírám hlasování. Končím hlasování. 17 proti 13 přijato. Návrh 100. 202 pro, proti, zdrželi. I to ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 proti 14. Návrh 17 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 16 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi, to věříme. Otevírám hlasování. Kompromis 19. Končím hlasování. 16 proti 14 je přijato kompromis 20. Pro, proti, zdrželi jsme u kompromisu 20. Takže kompromis 20 pro, proti, zdrželi musíme to stejně ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 v 14 zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi, to je asi zamítnuto, ale ověříme. Otevírám hlasování ke kompromisu 21. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. Kompr- návrh 26 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 25 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 27 na následující stránce 27 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 35 pro, proti, zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi přijato. 36 ehm, pro, proti, žili zamítnuto. 32 pro, a pardon, 37. Pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi, to musíme ověřit. Otevírám hlasování. zamítnuto 15 proti 15. Návrh 29 pro, proti, zdrželi. To musíme uvěřit, milí to. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 proti 7. Eh, návrh 23, kompromis 23, omlouvám se. Pro, proti, zdrželi, musíme ověřit, otevírám hlasování. Um, končím hlasování, zamítnuto 15 proti 15, kompromis 24 pro, proti, zdrželi. To musíme také ověřit, je to myslím zamítnuto, ale ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 14. Návrh 43 pro, proti zdrželi. Um, to je pravděpodobně přijato, eh, ale otevírám hlasování. Končím hlasování. Musíte zvedat ruce, jinak to nepoznám. Kompromis 25. Ten je na mm, další stránce, kde pro, proti, zdrželi. I to musíme uvěřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 proti 15 za minutu. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? I to musíme ověřit. Kompromis 26. Končím hlasování, zamítnuto 15 proti 15. Návrh 51 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh nebo kompromis 27 kdo je pro? Pro, pro proti. Zdrželi, jak asi tušíte, to musíme uvěřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 proti 15. Tam eh, bych navrhovala, abychom to přímo elektronicky ověřili. Kompromis 28 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. Návrh 60. 61, 62. Pro, proti, zdrželi. To musíme také ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 15. 63 a 64 identické, kde pro, proti, zdrželi, to je zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi. To musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování zamítnuto 15 proti 14, 66 pro, proti, zdrželi, to je myslím zamítnuto, ale můžeme to ověřit. 66, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 14. 65 je staženo, kompromis 29 Navrhuji udělat to přímo elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14 i 30 přímo elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. Pak se dostáváme k návrhu 6970 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Končím hlasování, zamítnuto 15-15. Návrh 71 pro proti, Želi zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi, to je asi zamítnuto, ale necháme to ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 16 proti 12 zamítnuto. Návrh 72 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 73 stažen, kompromis 31. Tady to uděláme přímo elektronicky, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32 také elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 16 proti 13 přijato. Tím se dostáváme ke kompromisu 33 pro, proti, zdrželi, i to ověříme. E, otevírám hlasování. Končím hlasování. 14 proti 15 přijato. Přejdeme k návrhu 83, kde je pro, proti, zdrželi, to je, myslím, přijato. Přesto bych to ale ráda ověřila. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 20 proti 9, omlouvám se, ale to nebylo poznat. Pak přejdeme k kompromisu 34, kde pro, proti, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování 16 proti 14, je pak návrh 92 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi. I to chci ověřit. Kompromis 35, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 proti 14. Kompromis 36. Uděláme to elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 proti 14. Kompromis 37, to uděláme elektronicky, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 38 také elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 15. Pak přejdeme k návrhu 99 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 100, kde pro, proti, zdrželi. To ověříme, návrh 100. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. 101. Pro proti, zamítnuto. Kompromis 39. Elektronicky otevírám hlasování, končím hlasování. 15 proti 15 zamítnuto. Kompromis 40 také elektronicky. Končím hlasování zamítnuto. Pak návrh 102, 103, 104, 105, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi je mi líto, ale i to musíme ověřit. Um, otevírám hlasování. 102, 103, 104, 105, 105. 405. Přijato. Pak přejdeme k návrhu 107, kde je pro, proti. Přijato. Um, 109 pro, proti, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi. To chci ověřit, 110. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 14. 108, kde pro, proti, i to musíme ověřit, 108, otevírám hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto. Kompromis 41 elektronicky, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 42 elektronicky. Končím hlasování. Přijato 14.13, kompromis 43. To uděláme elektronicky, otevírám hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto. Kompromis 44 také elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 45 zase elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 ehm, rovněž elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 15. Návrh 120 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 121 pro, proti, želi zamítnuto. 121 stažen, 15 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování 18 proti 19, 9 přijato. Děkuji. Bylo to obtížné hlasování a jako zpravodajka musím říct, že vám dám tedy, eh, že to nechám ověřit a dám vám mm, co nejdříve vědět. Eh, já se omlouvám, chtěla jsem říci, že jsem uh, nestihla hlasovat. Mohli byste to prosím zaznamenat, vzít potaz? Děkuji. Sorry, Silvia, kannst du bitte, Silvia, kannst du das bitte nochmal... Silvia, můžeš to prosím zopakovat? Já jsem neměla sluchátka. Eh, Já se velmi omlouvám. Dorazila jsem pozdě. Chtěla jsem říci, že hlasuji pro. A omlouvám se. Gut, dann kommen wir zum nächsten... Tím se dostáváme k dalšímu hlasování. A to je návrh stanoviska in, zprávy z vlastní iniciativy kont, eh, jde o kontrolu um, ehm, nákladů, garanci mládeže, takže prosím opusťte sál, kdo tady nechcete být, abychom mohli pokračovat. Spravodajka byla paní Komodýny, která tady není, pokud se nemýlím, takže můžeme přejít i hned k hlasování. Slipuji vám, že toto bude jednodušší. Návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh dvě, kdo je pro? proti, zdrželi. To bylo, myslím, přijato, ale radši bych to ověřila. Končím hlasování. Omlouvám se, bylo to zamítnuto. To nebylo tak jasné. Návrh 3, kdo je pro? Proti? zdrželi. Musíme to ověřit. Návrh 3. Zamítnuto 16 proti 9. Návrh 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto návrh 4, kdo je pro? proti, e, přijato návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 7, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 8, pro, proti, že zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 10 pro, proti, Eh, přijato. Přejdeme k návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Č- návrh 14. Pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 16, 17 pro, proti 17 tedy. Návrh 17. jde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Zamítnuto, pardon. Ověříme, tedy ověříme návrh 17. Končím hlasování, je to zamítnuto. Návrh 18 a 19 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi přijato 22 pro, proti, zdrželi přijato 23 pro, proti, zdrželi zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi, přijato. 26 a 27 identické, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 28 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi, přijato. 31 pro, proti, zdrželi, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, zdrželi přijato. 36 pro, proti, zdrželi přijato. 37 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi Eh, to bylo, myslím, přijato. 41. Mm, Zavírám eh, přijato 22 proti 4. Třicet osm pro, proti, zdrželi přijato. Čtyřicet dva pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. 22 hlasy proti jednomu a čtyři zdržení. Zpráva je takto přijata. Gratuluji zpravodajce. A tím se dostáváme ke konci hlasování. Bylo to náročné, ale děkuji, že jste se všichni soustředili a spolupracovali. Nebylo to snadné. wir sind zwar am Ende der Abstimmung, aber noch nicht am Ende unserer Sitzung angelangt. Mm, ještě nejsme u konce schůze, takže prosím všechny, aby, abyste, mm, kdo chcete opustit místnost, tak prosím tiše. A my můžeme i hned přejít k mm, bodu 8 pořadu jednání rozprava se odborníky eh, jmenovaným do Komise pro volbu Evropských hlavních měst kultury. Vítám naše hosty tři. Tři eh, zástup experti z Evropského parlamentu eh, ve výboru pro volbu hlavního kulturního města Evropy. Budou mluvit o své činnosti do roku, v roku 13, roku 17 a e, koordinátoři na své schůzi v únoru e, e, rozhodli, že budou pozváni. Já jsem rádi, že jste... rádi, že jste... Im derzeitigen Gremium Frau Silvia Amann. Přišli Paní Aman, paní Fariňa a paní Agněška Vlazov. Chci vás přivítat. Vítejte zde v kulturním výboru a nyní nás budete informovat o vaší činnosti v grémiu, především o výzvách při motoringu a hodnocení akcí a vašich na zorech na ten vlastní program. Tato výměna bude um, také možnost um, pro koordinátory, aby rozhodli o prodloužení mandátu vašeho a já teď bych chtěla dát slovo našim expertům, expertkám a pak koordinátoři se dostanou ke slovu a Mm, teď máte tedy slovo 4 až 5 minut, abyste nás informovali o své práci. Děkujeme za přijetí, děkujeme za iniciativu a e, e přiblížení vaší práce. Vemte si slovo v jakémkoliv pořadí, prosím. Okay. So, good morning. Dobrý den. My bychom rádi začali tím, že začneme paní, e, že poděkujeme paní předsedkyni z výboru pro výboru kulturu a vzdělávání eh, za příležitost eh, účastnit se této výměny názoru. Eh, my jsme tři nezávislé expertky nominované tímto výborem pro reprezentaci v panelu evropských měst kultury pro období 2015 až 17 dva a půl roku, tedy již mandát probíhá a my se s vámi rádi podělíme o zkušenosti z této iniciativy. Ukazuje se, že je přidanou hodnotou a to nejenom pro podporu kultury v Evropě, ale pro projekt EU jako takový. My se chceme nejprve představit, protože je, pak budeme vystupovat jednotlivě. Já jsem Kristýna Farinha, jsem z Porta v Portugalsku a téměř 20 let působím v kultuře a tvůrčím odvětví, vývoj politik, podpora mezinárodní spolupráce, umožňování mobility a v poslední době také eh, vý výměné pobyty odborníků v tomto sektoru, podpora podnikání, inovací a alternativních obchodních modelů. Já jsem Silvia Amen, jsem z Rakouska působíme poblíž Lince, což bylo také mm, hlavní město kultury a v kultuře působím víc než 20 let. Věnuji se problematice strukturálních fondů EU eh, e eh, a dalších fondů. Také jsem se podílela na projektu Linec hlavní eh, město kultury a také spolu předsedám skupině OMC pro kulturu a tvůrčí odvětví. Věnuji se podnikání, mám také zkušenosti z tvůrčích odvětví. Já jsem Agněška Vlazel, jsem z Varšavy a mám 30 let tou praxi v oblasti kultury a občanské leteckého sektoru. Organizovala jsem řadu multidisciplinárních akcí, e, spolupracovala jsem také s britskými odborníky a v současné době dělám doktorát na univerzitě v Lícu v oblasti kultury a digitálních technologií. Na úvod naší rozpravy jsme zvolili několik témat a nejprve projdeme práci panelu jako takovou. Nabídneme vám hlavní informace o tom, jak se projevuje nová rozhodnutí, nová kritéria, která nominují města od roku 2020 do roku 2033 a pak také tomu, jaké jsou hlavní trendy, faktory úspěšnosti a výhled do budoucna. Jak uvedla Kristýna, nejprve stručný náhled na práci našeho panelu. Tady eh, proběhlo zasedání výběrového panelu v Irsku, to bylo loni v červenci. Zde vidíte zástupce panelu, obvykle nás je deset v panelu a Ehm, jsme jmenováni Evropským parlamentem a jsou tady také národní experti, což neplatí v Irsku, ale v dalších zemích také. Máme dva národní experty, pak eh, řídící orgán, ministerstvo, zainteresované země, zástupci Evropské komise, kteří působí jako pozorovatele, aby pozorovali práci, která probíhá a ověřovali, zda je vše v souladu se směrnicí. A když se podíváme například blíže na proces výběru, trvá to zhruba jeden rok, začíná to vždycky eh, pět let předtím, než se eh, zvolené město stane hlavním městem kultury. Také pro předvýběr a finální výběr si města připravují projekty a pak proběhne slyšení a na základě toho pak panel zvolí a doporučí jedno z měst řídícímu orgánu. A pak tedy probíhá také monitoring. My jsme také eh, jakýmsi strážcem eh, té hlavní knihy, eh, toho vítězného návrhu a také poskytujeme poradenské služby. Snažíme se zajistit, aby hlavní struktura strategie byla zachována tak, jak byla v nabídkovém řízení představena. A samozřejmě každé město si k tomu ještě vytváří vlastní monitorovací a hodnotící proces. Ehm, při minulém zasedání jsme se setkali se třemi delegacemi měst za poslední eh, dobu, také tedy rok před získáním titulu ECOC, ehm, se vyjadřujeme vůči ehm, Evropské komisi, kde se týk, to týká udělení ceny Melina Mercury 1,5 milionu euro vítěznému městu, což může být sice malá část celkového rozpočtu Evropských hlavních měst kultury. Ta částka je však pro dané město důležitá, protože eh, poukazuje na to, že Evropa tento projekt podporuje a také to město umožní získat další prostředky třeba i ze soukromých, nejen z veřejných veřejných zdrojů. A nyní, co se týká nových kritérií, eh, která jsou zavedena novým rozhodováním v době 2020 až 2033. První požadavek je dlouhodobá strategie mě, rozvoje města. Města jsou žádána, aby měla dlouhodobou strategii pro rozvoj. A v tom samozřejmě kultura představuje strategické téma a ekok samozřejmě není hlavním a posledním. My předpokládáme, že ta strategie půjde dál nad rámec roku Evropského hlavního města kultury, protože to je něco, čemu věnujeme pozornost, když analyzujeme návrhy. Dalším kritériem, které je průřezové pro celý program, celý proces je právě evropská dimenze. Protože když se zaměříme na dlouhodobou strategii, předpokládáme, že města usilují o získání pozice na evropské eh, scéně, zvýší eh, povědomí o sobě sama podobně. A pokud se týká o kulturních, eh, tu, kulturních programů, tento program by měl vycházet z myšlenek evropského zájmu protože města pak budou vzhlížet k dalším městům aby vytvářely společné projekty, projekty společného zájmu eh, a program eh, tedy by měl být vytvářen společně a měl by také eh, být společně realizován s partnerskými městy. Tedy pokud jsou další města, kde by se měl na, která by se měla na této aktivitě podílet, tak samozřejmě to tvoří také důležitou součást celého projektu a to se týká pak i dalších měst, která byla zvolena do e, této úlohy a e, samozřejmě je to zdroj také e, nových obchodních příležitostí. Ekok není jenom něco, co vychází z minulosti daného města, ale také z budoucích projektů. Proto by tento program měl spojit tradice a inovace, eh, tradiční umění se s uměním současným, s designem, médií a otvíráním nových ob obchodních příležitostí. Program se zaměřuje také na odborníky v daném sektoru, aby vytvářeli kapacitu nejenom pro realizaci daného programu, ale aby tento program zanechal nějakou pozitivní stopu. Dalšími prvky eh, nového rozhodnutí pro období 2020 až 2033 je integrování strategického plánování a městského plánování v celém kontextu urbanizace. Kultura není vnímána jako izolovaná aktivita, která by se zaměřovala jenom na kulturní programy nebo umělecké aktivity, ale také je vnímána jako hybná síla pro investice do celé městské infrastruktury. A tato infrastruktura se nezaměřuje jenom na infrastrukturu kulturní, což je samozřejmě zajímavé a musí to být v souladu s kulturním programem, pokud například města plánují e, nějakou výstavu, tak by měla být k dispozici výstavní prostory, ale týká se to také Eh, dostupnosti eh, transportní infrastruktury. Eh, setkáváme se stále s tím, jak města více investují do projektu Evropská hlavní města kultury, zaměření se na ekologickou mobilitu uvnitř měst, ale také stále více vytváření nových míst pro setkávání. To znamená, že v takových městech se může stát více, než že by jim lidé jenom procházeli nebo projížděli. Jde o vytváření míst pro kulturní setkání, pro kulturní výměnu názoru a debatu. Je to tedy skutečně komplexní integrovaná strategie, eh, tak jak se tedy prezentuje a tak, jak se to jeví v reálu, když města navštěvujeme. Velmi důležité téma je druhé téma, eh, protože, jak víte z programu Kreativní Evropa, eh, důležité je vytváření publika. To se stalo velmi důležitým tématem a odráží se to také v projektu Evropské město kultury. A setkáváme se s tím, když hovoříme také o kontaktech s veřejností, protože to jde nad rámec myšlenky například například kulturního vzdělávání pro děti. A týká se to také zapojení místních komunit do sociální soudržnosti. To znamená, že skupiny, které nejsou tak dobře integrovány v daném městě, se dají integrovat lépe. A poslední management evropských hlavních měst kultury se možná tady nejeví jako velký, ale je to stejně důležitá část jako další body, protože když projekt není dobře řízen a není založen na spolehlivém financování, nemůže fin- fungovat. A jak jsme o tom hovořili, jak řekla Kristýna, spolehá nejenom na těch 1,5 milionů na základě ocenění, ale Finanční prostředky jdou nad rámec fondu Evropské komise Horizon 2020. Setkáváme se s větším počtem projektů v rámci Erasmu eh, a očekává se tam výrazné zapojení ze strany měst a také okolního regionu. Na závěr bych zmínila ještě poslední téma na tomto slajdu, protože je velice důležité, co dále budeme prezentovat. Každý třetí rok se může eh, kandidátské město zapojit do soutěže. My jsme loni zvolili město Novi Sad eh, a opět proběhne soutěž pro rok 2024. A eh, já vím, že paní předsedkyně bude velmi přísná, bude se snažit, abychom dodrželi čas, proto se chci zaměřit na reálnou zkušenost evropských hlavních měst kultury. My jsme se podíleli na spolupráci s chorvatským městem Rijeka. Bylo tam devět kandidátů a čtyři se dostali do užšího výběru a na náš hlas si získalo město Rijeka. Mm, co je důležité na tomto místě zdůraznit? Tedy výběrové řízení se snažilo usnadnit participaci a zapojení občanů a občanských organizací, a to nejenom v rámci místního občanství, ale také občanství Evropy. Eh, projekt 27 místních oblastí, sousedských oblastí, eh, které se propojily s, eh, v rámci Evropské unie. A důležité je také vytvoření politické důvěry, eh, kterou si musí eh, tým v nabídkovém řízení získat, tak aby občanské zapojení pokračovalo i nadále. Dalším městem je, jsou města z Rumunska, 14 kandidátů. Ehm, Rozviďte svoje světlo pro své město bylo důležité, aby město mělo vizi pro občany a politiky, tedy nejenom v oblasti kultury, ale mnohem širší vizi. Projekt byl vytvořen jakožto mm, myšlenka, která se rozrůstá a to, že bude organizován a zrealizován kulturní program ve spolupráci s místními komunitami Nejde jenom o prezentaci nějakého uměleckého programu, ale také aktivity, které vycházejí z místních diskusí. My jsme ze 14 kandidátů eh, zvolili eh, řecké město Elefsína, eh, středně velké město, nedaleko od Aten, které by bylo prototypem změn postindustriálního středně velkého města, tam, kde kultura a kreativní sektor tvoří nejdůležitější prvek. Dalším město je město v Litvě. Pro rok 2022 bylo předem zvoleno město Kaunas, jakési současné hlavní město. A Samozřejmě eh, byly tam projekty zaměřené na zablokovanou paměť, eh, problematiku odlivu mozku, problematiku povědomí, které se zaměřují na posílení občanské společnosti. Tím se dostáváme k trendům, které dnes již můžeme pozorovat. Kandidátská města jsou obvykle městy menšími, zapojení občanů je však výraznější a velmi Často zaznamenáváme jak růst, tak spolupráci eh, hlavních měst kultury mezi sebou. A často se používají eh, výrazněji prostředky EU, včetně finančních nástrojů a vytváření kapacit bývá hlavní částí programu, nikoli jenom jakýmsi vedlejším produktem. Dobré příklady, které bych mohla citovat, spolupráce za posledních deset let se rodina evropských hlavních měst kultury setkává každý rok v jednom z hlavních měst kultury a nová evropská hlavní města kultury již dnes spolupracují pro vytváření e, programu spolupráce v tvůrčích odvětvích a tento projekt bude vždy zaměřen na posílenou spolupráci všech budoucích hlavních měst kultury. Nadcházející hlavní města kultury zmíníme. A jak vidíte, tady je takové oddělení skupin, protože teprve po roce 2020 E, to nacházíme města, která byla zvolena v rámci nového rozhodovacího mechanismu. V našem kalendáři je zatím existující kalendář, jak bylo zmíněno Lucemburg 2020, to už bylo zvoleno dříve a nyní se dostáváme k závěrům e, naší prezentace. My jsme identifikovali faktory úspěchu, prvky, které ukazují e, úspěch nejenom ve vítězných městech, u těch vítězných nabídek, ale které se projevují také pozitivně u e, měst, která byly kandidáty do této úlohy. A my se můžeme snažit schrnout tedy zhruba do dvou bodů. První se týká nastavení kulturní strategie a uznání kultury jakožto strategické politiky v celém vývoji. Uvědomujeme si, že v každém z měst, která se výběrového řízení účastnila, existovala kulturní politika ve městech. A kulturní politiky zůstaly e, i tehdy, pokud si města třeba titul nepřevzala, nemusí zcela e, implementovat. Důležité je, že samotné uznání, samotné zařazení do užšího výběru pro Evropská města kultury může výrazně pomoci eh, kulturní mobilitě, nejenom kulturní turistice, ale také zajištění infrastruktury a atraktivní infrastruktury pro turisty, ale také pro eh, drobné nové mladé podnikatele, kteří přicházejí do toho města a je to také motivací pro to, aby mladí lidé ve městě zůstali sociální inkluze, využití umění a kultury pro propojení různých komunit. A projekt slouží také jako možnost zapojit lidi eh, kolem společného projektu. A tímto se dostávám k poslednímu bodu, eh, a to je partnerství a účast, participace. Eh, my jsme zaznamenali v, něk- v řadě kandidátských měst, že se jim podařilo propojit uh, svolat k jednomu stolu různé zainteresované subjekty a tato partnerská spolupráce trvá i nadále. Vznikla na místní úrovni, akademické kruhy, obchodní kruhy, eh, občanská společnost a tak dále. Eh, a takto se spolupracuje i nadále s okolními obcemi a tato spolupráce se přelévá i nahoru na národní úrovni, protože daný stát uznává, že jde o eh, projekt celostátního významu a pak samozřejmě se zapojí zapojí do spolupráce na úrovni mezinárodní a všechny tyto změny se daří prosazovat i nadále. Abychom toto všechno zrealizovali, tak samozřejmě ehm, máme i další podněty k jakému rámci Eh, k rámci, který bychom chtěli využívat. Tedy jednak finanční prostředky z programu Kreativní Evropa, eh, které směřuje k evropským hlavním městům kultury, má výborný pákový efekt. Když hovoříme i o investici 1,5 milionu eur z finančních prostředků EU, a pak eh, se nám daří dosáhnout, získat eh, financování projektu 60 milionů euro nebo více, plus strukturální investice do těchto integrovaných aktivit, tak samozřejmě toto stojí za vložené finanční prostředky. A tím se dostáváme také k tomu, eh, ještě k dalšímu bodu, že tento projekt umožňuje Evropě setkávat se na lokální úrovni. Evropa je vnímána jako něco, s čím se občané stotožňují. Programy jsou vytvořeny tak, aby umožnili lidem se zblížit, integrovat s Evropou, aby Evropu mohli cítit a zažít. To vnímáme jako velice důležité. A kromě toho Evropská hlavní města kultury Eh, se ukázala jako velmi výrazná ve svém průřezovém působení napříč sektory, mají tedy dopady na společnost i životní prostředí. Eh, sociální stránku, sociální integrace má velký význam a to by se mělo odrazit i v budoucích generacích programů, například pro různé regionální finanční programy v oblasti vzdělávání také. V neposlední řadě nesmíme podceňovat image eh, evropských hlavních měst kultury na mezinárodní úrovni, která již existuje. My jsme totiž také byli v kontaktu s iniciativami východoazijských hlavních měst kultury, což je iniciativa mezi Japonskem, Jižní Koreou a Čínou. A právě tato iniciativa byla inspirována evropskými hlavními městy kultury. Je to tedy prvek, který může přinést další význam mezinárodní spolupráci, mezinárodní strategii která by měla posílit také kulturní výměnu touto cestou. Ano, to jsou tedy naše myšlenky ohledně dalších kroků, o nichž můžeme diskutovat, které bychom chtěli podniknout a velmi se těšíme na vaše dotazy a za nás všechny chci poděkovat za příležitost podílet se na této výměně názoru. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Děkuji srdečně našim třem členkám poroty za tento zajímavý uh, náhled do práce poroty a uh, že jste se pokusili nám vysvětlit, že kulturní hlavní města mají vliv na uh, řadu na let dopředu a nejde o to jenom jednou za rok ně, udělat nějaké akci, ale něco, co bude mít dlouhodobý eh, vliv, co uh, přispěje k rozvo- dlouhodobému rozvoji kultury ve městě. Eh, a to nejenom ve městech, které získají ten titul hlavní město kultury, ale také uh, v těch městech, které se o to ucházejí, protože i ta kandidatura je velký úspěch a to bychom měli vždy konstatovat když mm, mm, rozhodujeme jako hlavním městě kultury, že síť, eh, že už existuje síť bývalých a budoucích hlavních měst kultury, že probíhá výměna, společné projekty z toho vznikají. A je dobře, že jste nám to také potvrdili, eh, že to je také důležité pro návštěvníky kulturních hlavních měst. Děkujeme za vaši zprávu a nyní bych se chtěla zeptat koordinátorů, zda si chtějí vzít slovo Sabina. Chceš si vzít slovo? Nejprve tedy děkuji. Nejprve chci poděkovat za prezentaci práce eh, poroty. Já mám jednu otázku, kterou bych ráda položila která se týká sítí ehm, eh, k tématu hlavních měst kultury a budoucích hlavních měst. Eh, existuje taková hm, platforma hm, všech hlavních měst kultury, i ty menší, které by Eh, nutně nezískali kontakty k ostatním, tak jim umožnit ten přístup k eh, kulturní výměně, která zůstane udržitelná. Evropské hlavní město kultury je roční eh, akce a co zůstane? Důležité je, aby zůstalo co nejvíce projektů, aby vznikla síť, kulturní výměna, aby mm, trvale probíhala v těchto obcích, aby se to trvale podporovalo. Nejde jenom o jednorázovou akci, která skončí. A proto moje otázka, jak můžeme ze strany e, poroty také e, podporou spolupráce e, v této síti, jak tedy zajistit podporu. Nejprve mm, tedy vyslechneme všechny otázky, pak dostanete slovo. Helga Triple. Ano, děkuji. Já také bych vám chtěla poděkovat za prezentaci, byla velmi zajímavá. Domnívám se, že Evropská hlavní města kultury opravdu e, jsou součástí úspěchu Evropské unie. Máme také další projekty v naší oblasti, v oblasti kultury a vzdělávání, kde víme, že se opravdu dostáváme přímo k lidem, že je zapojíme do této věci a do jisté míry jsou oni díky tomu potom otevřenější a spokojenější s Evropskou uní. Nabízíme totiž další příležitosti z kontaktování se s evropskou kulturou. Například um, provádíme různé návštěvy, nedávno jsme jedno provedli a můžeme vidět přímo ve městě, v kulturních institucích, jak se samé instituce otvírají Evropě a jak se vytváří otevřený prostor. A vytváří to také lepší příležitosti lidem eh, trávit čas ve městě a sdílet svůj čas ve městě. Takže podle mne to proběhlo velice kvalitně a eh, také to ukázalo, jak úspěšný ten projekt byl. Mě by zajímalo, jaký výsledek to bude mít za několik eh, let pro ta malá města. Víme, že se objevila určitá pozitiva v této souvislosti, to, že jsme byli schopni zapojit konkrétní sousedství, malá města i venkov a propojit je, ale zároveň podle mne potřebujeme provést nějaké hodnocení a zjistit, jak přesně situace vypadá. Možná bychom mohli zjistit, eh, proč jsou některá města úspěšnější než jiná. Také bychom se mohli zaměřit na vnější vztahy evropských hlavních měst kultury. Na plenárním zasedání budeme jednat o zprávě Eh, která se bude týkat vnějších vztahů v oblasti kultury a eh, vzdělávání a mne by zajímalo, jak konkrétně tady chcete postupovat. Protože propagace nápadů eh, je jedna věc, ale skontaktování se s konkrétními kontinenty a městy je druhá věc. Mohla byste, mohli byste možná upřesnit, jak přesně v této souvislosti chcete postupovat? Nevidím tady žádné další otázky v tuto chvíli, takže bych ráda předala slovo ještě jednou členkám poruty. Kdokoliv, prosím. Dobře, děkuji vám, děkuji za otázky. Uh, děkuji vám za otázky. To je věc, kterou projednáváme také velice často u nás na panelu Možná bych se nejprve vyjádřila k síti ECOX, velmi stručně. My na panelu toto vždy projednáváme, snažíme se uh, hledat velkou přidanou hodnotu a podporujeme města, aby se takto zapojila. Na základě feedbacku, který eh, získáváme od měst a vyměny názoru víme, že většina měst se do něčeho takového zapojí, že do podobných výměn jsou zapojeny Alespoň ta města, která byla zvolena nedávno, jsou velice aktivní v této souvislosti. Také mají eh, snahy vytvářet společné projekty a toto možná by mohlo být budoucím řešením. Do jisté míry je to ovšem na těch konkrétních městech. Oni sami se rozhodnout. Panel v rámci výběru procesu, eh, v rámci výběrového procesu může města podpořit a může je o tom informovat, řekneme jim, eh, existuje taková taková iniciativa, můžete se zúčastnit takového zasedání a tak dále. Takže takových příležitostí my využíváme. Dále, pokud je o udržitelnost, to je klíčová věc. Domníváme se, že už teď je to součástí směrnice a pokynů, které máme. Celé toto je součástí eh, strategie, kulturní strategie, která se za normálních okolností vytváří na 10 let. Takže je to tam už zapracováno. My to zatím nemůžeme dokázat, protože začínáme na základě nové směrnice až v roce 2020, ale rámec máme, je to tam zapracováno a mělo by to z hlediska udržitelnosti fungovat v budoucnu mnohem lépe. To je kvalitní. Potom je tam několik eh, jasných aspektů, například infrastruktura, všechny typy infrastruktur, které se vytváří, což je možná ale takový, taková ta klasická představa udržitelnosti. A co se teď mění je snaha měst eh, zapojit do věci občany. My, když zajistíme účast a zapojení občanů, tak opravdu budeme moci dosáhnout těchto účinků udržitelnosti. A my se o to na panelu také snažíme. Snažíme se stále více a více zapojit eh, konkrétní občany, což se vždy odvíjí od jasné strategie. A pokud jde o ta menší města, možná kolegyně by mohla odpovědět. Toto je výsledek eh, toho, že některá velká města v Evropě se již stala evropskými hlavními městy kultury, takže nehlásí se znovu, aby se stala evropským hlavním městem kultury po třetí nebo po čtvrté. Nicméně v Rumunsku a v Irsku eh, velká města i požádala, ale prostě měla horší nabídky, takže z toho důvodu Například v Irsku se nedostala do užšího výběru a e, v Rumunsku se nedostala mm, do toho hlavního výběru, protože ty ostatní nabídky prostě byly lepší. A já bych ještě doplnila něco k síti. Věc, kterou jsme zaznamenali a e, kterou také podporujeme, je to, že propojování se s jinými městy, e, která jsou kandidáty nebo byla ECOX v minulosti, to nezajímá pouze samotná města. Města jste z toho eh, poučila, zvláště pokud je o řízení, komunikaci, vytváření programů, eh, produkci a tak dále. Poučili se také o evropské dimenzi, která možná v minulosti pro ně byla nejasná, ale snažila, snažili se také zapojit již existující kulturní sítě. Sítě, které se možná zabývají eh, věcmi, které je zajímají různé typy sítí v oblasti kultury, což je také důležité. Města se tedy eh, začnou účastnit, stanou se členy a to potom eh, trvá i do budoucna. A abych to propojila, zjišťujeme, že nyní se to netýká pouze eh, sítí, že do toho nejsou zapojeny pouze vlády, ale nově také občané a kulturní organizace to je další úroveň, která vzniká a díky níž se dostáváme ke konkrétním lidem. To znamená, netýká se to pouze organizací a jejich rozpočtu, ale konkrétních lidí. A ještě k těm menším městům musím říci, že pokud je o můj názor, malá a střední města mají mnohem větší dopad na místní úrovni a mnohem lépe jsou schopna zapojit eh, občany a celou komunitu. Například Temešvár a Rieka které se eh, zapojili. My jsme se s nimi sešli. Například eh, jsme sešli, se sešli s různými náboženskými představiteli všech eh, vír. Ti zapojili mladé lidi, kteří například se věnovali různým projektům a tam je vždy důležitá ta evropská dimenze. To je teď klíčový aspekt při výběru na panelu. Není to zanedbatelná e, dimenze, o které nikdo nic neví. Ne, teď je e, důležité, aby o tom opravdu věděli a aby to zohlednili. Ještě poslední poznámka k menším městům a k vaší otázce. My jsme také zaznamenali, že malá města žádají, samozřejmě mají menší kapacity než ta velká města, ale propojují se a vypracovávají společné nabídky. I když pouze jedno město může předložit oficiální nabídku, zaznamenali jsme takové nabídky, kde se několik měst propojilo a potom jedno eh, město položilo mm, respektive podalo oficiální eh, nabídku za všechna ta města, což je podle nás velice zajímavé. Velmi zajímavý způsob, jak eh, vytvářet nový typ řízení jak vznikají nová partnerství mezi městy a regiony. Což se nám zdá opravdu velice pozitivní a povzbudivé. Ano, nyní se dostávám k vnější dimenzi, k vnějším vztahům. Jaké konkrétní činnosti v této souvislosti by se daly podnikat? My jsme toto také na panelu projednali. Hodně hovoříme také o obecných otázkách, protože naše skupina na panelu je velmi dynamická. A naskytla se nám příležitost, jak konkrétně jsem byla v Koreji na mezinárodním zasedání, kde jsme uspořádali workshop, který se týkal evropských kulturních měst. A nejenom jich, ale uh, hovořilo se tam o hlavních městech kultury z celého světa. Sešli jsme se tam zvláště s lidmi z Ázie, kteří jsou velmi aktivní. Už jsem to zmiňovala. Zmiňovala jsem tu iniciativu uh, hlavních měst kultury Asie, kde se inspirovali našimi evropskými městy a také jsme si tam vyměnili názory na toto téma. Zkušenost, která byla načerpána v Koreji, ukazuje, že by možná bylo dobré investovat do lepší podpory pro výměnu mm, mezi umělci a kulturními projekty. Toto by mohl být způsob, jak podpořit eh, právě Evropská hlavní města kultury, jak je lépe propojit, jak se mm, spojit s jinými iniciativa, iniciativami a možná, že prvním krokem by právě mohla být ta Ázie. Protože tam máme srovnatelná města například, eh, stejně velká města jako tady v Evropě. Takže jsme si říkali, že toto možná by bylo řešením, způsobem, jak začít v této souvislosti jednat. Mohli bychom například uspořádat společný workshop, a pokračovat potom eh, lepší mobilitou umělců a tím bychom posílili mezinárodní dimenzi eh, v budoucnu. Projednali jsme také to, zda by byla možnost vytvoření strategičtější spolupráce v nějaké fázi, tak abychom se mohli eh, vzájemně od sebe poučit, zjistit, jak jednotlivé iniciativy fungují. Na základě prvního feedbacku, který jsme ale dostali, jsme zjistili, že se spíše bude jednat o tento typ výměny mezi městy a pokud bychom mohli vytvořit také nějakou podpornou síť za tímto účelem, myslíme si, že by to bylo pro začátek proveditelné. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung. Děkuji, nemám žádné další přihlášky do diskuse, proto se chci zeptat Barbary Gessler, vedoucí oddělení na komisi, zda Eh, k tomu má ještě nějakou připomínku Barbaro? Děkuji za slovo, Petro, za tuto nábytku. My můžeme jenom podpořit to, co řekli poslanci. My mm, tady chceme eh, mm, expertkám ještě jednou pogratulovat k její vynikající práci a myslím, že to jde Eh, tím směrem, který si představujeme pro budoucnost evropských hlavních měst kultury. Děkuji. Děkuji, že jste přišli mezi nás. Je hezké, že tady máme tři ženy, tři expertky, které e, nás informovaly. Takže srdečně děkuji. Děkuji za informace, které jsou pro nás i pro naši další práci velmi důležité. Ještě jednou děkuji, že jste přišli a přejeme dále hodně úspěchů ve vaší další, další práci. Děkuji. Nyní přeruším schůzi a budeme pokračovat v 11 eh, koordinátory. Děkuji. Pak se uvidíme v 15 hodin na společné schůzi s